Vamos a empezar la... Začneme. Buenas. Uh, Začneme. Uh, Dobrý den všem. Nejdříve přistoupíme ke schválení zápisu ze schůze 4. a 5. května 2015. Nevím, zdali je někdo proti. Ne, dobře, takže zápis je tímto schválen. A chtěl bych říci, že s největší pravděpodobností eh, bod 5 a 6 eh, eh, bude přesunut, protože nedošlo k dohodě na předsednictvu. Týká se to tedy Turkmenistánu, potom to ještě připomenu. A nyní přistoupíme k výměně názorů se zpravodajem pro rozpočet Jose Manuelem Fernandesem o rozpočtu na rok 2016. Komise zveřejnila návrh rozpočtu 27. května. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že určitě pan Fernandez už na tom pracuje velmi intenzivně. Tato výměna názoru je velmi dobrou příležitostí, aby výbor AFET mohl nechat zaznít svůj hlas eh, ohledně eh, rozdělení fondů Evropské unie ve světě. Hlavně, abychom se zaměřili na směry, kterými se budou ubírat diskuze o rozpočtu. Eh, potřebujeme mít eh, dobrý rozpočet proto, abychom eh, zaručili nezávislost Evropské unie. A nebudu dále hovořit a předávám slovo panu Jose Manolovi Fernandesovi, aby nám pohovořil o tom, jak to bude vypadat s rozpočtem pro další období. Děkuji vám. Děkuji. Eh, no, volevo mh, mm, esclusivamente chiedere... Jsem se jenom zeptat, eh, co se týče odsunutí těch bodů k Turkmenistánu, protože já jsem stínový zpravodaj k této otázce a chtěl jsem se dovědět, jaké jsou důvody pro toto posunutí a na kdy bude tento bod posunut. Chtěl bych rád pochopit, proč to šlo k tomuto rozhodnutí. ¿Quiere usted, Chcete se vyjádřit? Eh, ty informace, které máme, je, že se o tom nehovořilo na předsednictvu koordinátoru, tedy na schůzi koordinátoru, takže eh, se neví tedy, kdy se to bude moci projednat. Co víme určitě, že se to bude muset přesunout. Děkuji vám, pane předsedo. Pardon, disculpe. Omlouvám se, prosím. Merci, monsieur le président. Je viens ici faire une présentation. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych eh, tady měla představit hlavní směry návrhu rozpočtu, ale protože minulý týden 27 mm, eh, jsme právě dostali tento návrh rozpočtu. Chtěl bych říci, že budeme Eh, mít eh, ten rozpočet pro zaměstnanost, pro podporu malých a středně velkých podniků, pro hospodářský růst a eh, Máme tady právě tuto podporu podnikání, ale hlavně také vnitřní solidarity a vnější solidarity. To by mělo patřit k prioritám. To tedy znamená, že okruh čtyři považujeme v souladu s hlavními směry, které byly schváleny, což je velice důležitý bod. Máme tady také druhou věc, kterou jsme zakotvili v našem usnesení a sice eh, myslím, že to ani není třeba psát, že je to naprosto normální. Připomínáme komisi, že a radu, komisi a radě, že bychom měli navzájem respektovali naše závazky a víceletý finanční plán. To tedy znamená, že je třeba používat ta čísla, která byla zakotvena v závazcích eh, rozpočtu. Ale zároveň je třeba dodat dostatečné peníze na výdaje v této oblasti. To znamená, máme tady prostředky na závazky, ale musíme tyto prostředky na závazky také e, využívat odpovídajícím způsobem a ty, co se nevyužijí, potom převést jinam protože to souvisí s článkem 14. To znamená, že peníze, které už se nepoužijí, no nejsou to peníze, praví eh, pan zpravodaj. Je to ten závazek jako takový, nehotové peníze. A když se to prostě nepoužije v tom, kterém roce, mělo by se to převést třeba do jiného okruhu, aby to posloužilo hospodářskému růstu. Je třeba toto neustále opakovat, protože rada nechce tyto marže používat. Jinými slovy, chce snížit rozpočet, který už tak jako tak je malý v rámci toho finančního výhledu. Ale je třeba, abychom zachovali flexibilitu v rámci tohoto víceletého finančního rámce, aby bylo možno používat ty nevyužité prostředky. 4. června, to je brzy, dojde eh, k zase k předložení přípravného rozpočtu. To také bude důležité. 7 nebo 10? 7. nebo 17. června E, se o tom bude opět jednat a v září pozměňovací návrhy e, budou o nich diskutovat poslanci. E, potom v polovině září se bude připravovat usnesení k říjnu 30. září se bude diskutovat o pozměňovacích návrzích k rozpočtu. 20. 21. října se má o tom hlasovat na plenárním zasedání a tak dále. Teď jsem vám jenom přednesl kalendář. Návrh komise. Teď tedy hovořím o tom návrhu rozpočtu, který předlobila komise 27. června, teda května, pardon, minulý týden. Hmm, myslím si, že to bylo pozitivní, zejména co se týče toho čtvrtého okruhu, jak si, který je nazván eh, Globální Evropa. Vidíme, že tady jsou eh, obavy z toho, že je opravdu třeba respektovat naše závazky. A proto tady máme eh, poměrně znatelné navýšení v oblasti pladeb o 28%, ale i o závazky. A když hovoříme o závazcích, tady došlo k navýšení eh, v, eh, v nástroji sousedství o 4,9 a pro jiné programy, například pro záruční fond vnější činnosti, tady máme podstatné navýšení rozpočtu s rokem 2014. 2015 On a une augmentation aussi pour le Také tady došlo k navýšení prostředků na jiné iniciativy a na spolupráci v oblasti bezpečnosti. Také došlo k významnému navýšení v oblasti pladeb. Například pro program nástroje sousedství. Tady došlo k navýšení 34%. Pro nástroj For Pressure Systems 33%. A pro jiné programy procent a pro mechanismus občanské obrany. Promiňte, pan poslanec nehovoří svou mateřštinou, hovoří portugalskou, hovoří <laughs> francouzštinou, do které dává angličtinu špatně srozumitelnou, takže česká kabina se omlouvá, když nemůže pochytit úplně všechno. Čili máme tady navýšení podstatné a musíme být realisté. Tento návrh se ubírá správným směrem a je třeba připomenout, že je ostuda, že v okruhu 4 díky spoždění v platbách se zaplatilo 1,7 milion eur. V roce 2015 nám to ještě v tomto roce bude zřejmě způsobovat problémy a musíme vyřešit tuto otázku Protože díky tomu, co jsem řekl, že návrh rozpočtu jde tedy dobrým směrem, Ovšem uvidíme, zda to bude stačit či nikoliv. Co se týče priorit a možnosti, jak priority můžeme eventuálně mělnit, já bych v tomto výboru rád řekl, že bych si především rád vyslechl vaše priority, abych se snažil zpracovat reálný rozpočet, to je můj cíl, takový rozpočet, který bude respektovat závazky a také rozpočet, který bude v souladu s prioritami. A rád si vyslechnu také váš názor na priority a jsem zvědav na vaše názory, které samozřejmě vezmu v potaz. Děkuji vám. E, děkuji vám, pane Fernandesi. Jsem přesvědčen, že e, určitě dostanete hodně informací od poslanců. Zahajujeme tedy diskuzi s panem Predou, který je tedy zpravodajem. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Fernandesovi za to, že si našel čas, aby si s námi vyměnil názor k návrhu rozpočtu v našem výboru. Také bych rád vyslovil svou spokojenost, když se podíváme na to podstatné navýšení návrhu rozpočtu Evropské komise, jednak o prostředcích na závazky a prostředcích na platby. Když se podíváme na to číslo čtyři týkající se vnější politiky Evropské unie, jsem přesvědčen, že Evropská unie si uvědomuje svou role v mezinárodním poli a musí si dát právě odpovídající prostředky v této ambici. A proto ty částky, se kterými počítá návrh rozpočtu, my vítáme a myslím si, že nejdůležitější je podívat se na navýšení závazků, které mají přispět k posílení stability a míru protože eh, tyto aktivity byly víceméně pozastavovány v minulosti, protože nebylo dostatek finančních prostředků. Co se týče aktivit eh, minulých eh, měsících našeho výboru, Tady nám se jedná o podporu programu sousedství jak na východ, tak na jih a myslím si, že je zásadní, aby evropský nástroj pro sousedství dostal dostatek zdrojů pro to, abychom mohli podpořit země, které jsou kolem nás a které se nacházejí v potížích. Zároveň bych rád podtrhl, že je nesmírně důležité, že rozpočet reflektuje také eh, naše závazky týkající se respektování lidských práv a demokracie, což je ještě nad, nejenom v rámci sousedství, ale nad rámec sousedství. Takže Děkuji panu Fernandesovi a chci se zeptat na možnou reakci eh, rady. Jsou už nějaké signály pro to, jakým způsobem rada bude reagovat eh, na tento navýšený rozpočet z komise eh, a zda tedy umožní deblokaci určitých pladeb. A pak se chci ještě zeptat, zda závěrečný rozpočet bude také reflektovat naše závazky právě v tom sousedství východ a sousedství jich. Můžeme nám říct něco bližšího k tomuto? Děkuji vám. Děkuji, pane Predo, a nyní má slovo paní Gomez. Manuel. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem poděkovat našemu kolegovi za jeho zprávu. Já hovořím ve jménu stínového zpravodaje naší skupiny, pana Sigmantese, který tu dnes nemůže být. My bychom chtěli nejprve potrhnout, že si myslím, aby byl, že by bylo užitečné, kdyby komise na příští roky nám mohla představit návrh rozpočtu nikoliv jenom ten předběžný a rádi bychom to měli daleko více předem, než ten, který rok začne abychom také mohli to pravidelně sledovat a taky si to myslí většina našeho výboru, že? Aby to bylo jinak než v minulosti. Co se týče rozpočtu, myslím si, že je třeba bdít nad tím, aby Evropská unie skutečně mohla hrát svou roli globálního hráče, to znamená, je třeba, aby ten rozpočet reflektoval globální výzvy, aby fondy byly v souladu s těmito výzvami, kterým čelíme. Mm, proto nám pan Fernandez řekl, že je tady proto, aby si nás vyslechl. V tomto kontextu se moje politická skupina domnívá, že je dobře, že tady došlo k tomuto navýšení o 5,6 pro kapitolu okruh 4 a že to by mohlo vykompenzovat ty škrty, ke kterým došlo v prvních letech v rámci víceletého finančního rámce. Také souhlasíme s tím a uznáváme, že Evropský nástroj pro rozvoj demokracie a ochranu lidských práv by mělo zůstat centrálním cílem pro podporu evropských hodnot. Co se týče nástroje pro mír a stabilitu, tady vidíme, že se zde zahrnují také viditelné operace, jako například mise na Ukrajině, Sahel, Mali, Sahel, Nigérie, včetně misí související s krizí v Sýrii. Ale na druhé straně nevidíme tady vůbec eh, vzatí v potaz konfliktů a hrozeb, které existují eh, ve středozemním regionu, zejména eh, vzhledem k situaci v Líbii. A z tohoto důvodu moje politická skupina se domnívá, že to, co tady je, nestačí, je nedostačující a nebude to tedy ani stačit, abychom mohli čelit, eh, abychom mohli dostat těm platbám, které by se potom museli pomaleji splácet. Co se týče bodu 4.9, nástroj sousedství, eh, taky my si domníváme, že je to nedostačující samozřejmě jasné, že Syrie a Ukrajina jsou prioritami, ale ne, nevidíme, proč by problémy, eh, které se týkají situace v Libii, by měly být považovány za méně významné. Eh, proto je třeba i v této oblasti něco udělat. A nakon, na závěr se domníváme, že je nesmírně důležité, abychom pokračovali v disponibilitě fondů pro podporu procesu na Blízkém a Středním východě, který buď je nebo není, vlastně spíš teď není, ale abychom podpořili samozprávnou palestinskou eh, samozprávu. A myslíme si, že tady nemáme dostatečné prostředky, abychom mohli dostat vlastně těm současným potřebám. A proto žádáme rozpočtový výbor, aby to opravil v závěrečném návrhu rozpočtu. Děkuji vám. Senor Fernández. No hay más peticiones de... Eh, pane Fernandesi, vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí, tak eh, možná můžete zareagovat. Je voudrais expliquer que nous on a euh, fait... Děkuji mnohokrát, já bych rád vysvětlil, že se schválily naše hlavní směry a teprve potom komise nám předložila ten předběžný návrh rozpočtu a tak je to správné, protože tak můžeme také zahrnout naše priority. Teď je tedy na řadě rada a poté my v parlamentu se na to rovněž podíváme a Ehm, předložíme náš návrh, protože velice často tady dochází eh, k opravám, ale někdy se snažíme i pomoci obnovit eh, původnímu návrhu komise, protože nevím, co tedy předloží rada. Eh, většinou tomu bylo tak, že rada nechtěla vůbec žádné navýšení a v celé řadě položek alinek škrtala zejména eh, co se týče toho prvotního návrhu komise. Co se týče politiky sousedství jich a východ, v návrhu došlo k navýšení pro jich v oblasti pladeb a to je významné navýšení to je 197 celých procent navíc, čili ne navíc, ale ve srovnání s minulým rozpočtem. To je vidět, že to je tedy veliká priorita a ty peníze by měly být dány k dispozici pro platby, které musíme zaplatit. Když se podíváme na závazky a na, platky, na platby, neměli bychom vyžadovat, aby instituce dávali dostatek prostředků. No to by snad mělo být logické. Když si na sebe veme někdo nějaký závazek, no tak to pak samozřejmě musí zaplatit, když řekne, když si rada v závazek, že to zaplatí. To je snad pochopitelné. A přitom rada občas schvaluje rozpočet s e, nadějí, že tyto závazky nebudou uskutečňovány. A to si myslím, že nemůže takhle pokračovat. My to znovu vždycky zdůrazňujeme. A kdyby to tady fungovalo normálně, tak bychom to zdůrazňovat nemuseli, protože rád bych ještě jednou řekl, že přeci platba je naprosto konsekventní logika e, závazku. A toliko k tedy k tomu návrhu rozpočtu. Když se teď podíváme například na platby v oblasti nástroje sousedství, tady došlo k navýšení 34 a závazku 4,9 A kdybychom měli, tady bychom tedy měli se chovat odpovědněji. Když se navýší závazky, aniž by se navýšily podstatným způsobem platby, tak se bude zvyšovat náš problém, že nebudeme potom ty platby moci splácet a budeme zvyšovat ten problém. Co se týče středozemního moře spoluprací se zeměmi tedy na jihu. Tady to máme dál rozvedeno, například nástroj pro flexibilitu 54 milionů a potom 124 milionů pro problematiku azylu a migrace, to se týče tedy toho středozemního moře, ale to není v okruhu čtyři. Já jsem vyslechl si vaše obavy i e, vaše názory. Samozřejmě vždycky jsme bojovali především s radou. A když hovořím o respektování závazku, znamená to respektování víceletého finančního rámce a e, dání k dispozici dostatek prostředků na splácení závazku. A je tedy ostoda, že v okruhu čtyři eh, jsme museli zaplatit 1,7 ehm, milionu jenom proto, že došlo ke spožďování pladeb a to je ehm, naprosto nepřijatelná situace. Děkuji vám. Děkuji vám za toto vysvětlení a Eh, doufám, že eh, pro vás eh, byl užitečný příspěvek z našeho výboru. A protože musíme přerušit body 5 a 6, tak navrhuji, abychom pokračovali ve 4 hodiny a navážeme dále a bude to přeskum evropské politiky sousedství.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

Vamos a... Začněme. Budeme pokračovat v dnešní eh, schůzi bod 7 přeskum evropské politiky sousedství a pohovoříme o pozměňovacích eh, návrzích. Je to zpráva Eh, pana Kukana máme 663 pozměňovacích eh, návrhů. Tady vidíte, že to je dobré znamení plurality našeho parlamentu. Dám slovo panu Kukanovi, aby se s námi podělil o těch eh, předložených pozměňovacích návrzích a aby pohovořil o svém návrhu. Prosím, pane Kukane. Děkuji, pane předsedo prvé řadě bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich opravdu velký zájem o tuto zprávu. 663 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a e, pro mě to byla opravdu zajímavá četba. Navrhl jsem zprávu, které se týká některých pozměňovacích e, návrhů a o některých bych se rád zmínil politika by měla být eh, strategičtější a opírat se o vlastní práva, podporovat eh, lidská práva, demokracii. To by mělo být centrem této politiky. Je třeba, abychom více eh, měli mnohem přizpůsobený moderní flexibilní rámec pro tuto politiku. Potřebujeme zvažovat přitom regionální integraci a bychom e, e, takto oslovili sousedy sousedů. Jistě všechny tyto myšlenky e, byly zohledněny v pozměňovacích návrzích, jenom některé z nich jsou proti společnému duchu návrhu zprávy. Já bych chtěl ještě jednou velice poděkovat za pozitivní přístup k této zprávě prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že sleduji za cíl, aby tato zpráva byla dobře strukturovaná a zaměřovala se na naše cíle. A tak budu přistupovat i při zapracovávání pozměňovacích návrhů a při návrhu kompromisních návrhů. Proto bych chtěl předem říci, že podpořím ty obecné myšlenky, které jsou obsaženy v mnoha pozměňovacích návrzích, ale často nepřevezmu eh, přesnou formulaci, budu respektovat smysl a obsah těchto návrhů, ale nebudu přebírat přesné formulace. Jak již zazdělo, tato zpráva zpráva se má týkat eh, politiky sousedství EU a nemá se dotýkat konkrétních zemí. Proto bych eh, nechtěl hodnotit eh, situaci ve specifických zemích té hlavní části své zprávy. Spíše eh, bych chtěl ponechat větší prostor pro myšlenky a návrhy, které se eh, zaměří zejména na politiku sousedství. Chtěl bych požádat ty kolegy, kteří eh, předložili návrhy k dalším zprávám o pochopení, že to nemohu plně zapracovat. A nyní, co se týče specifických pozměňovacích návrhů, v prvé řadě odstavce zprávy obsahují spíše obecný tón, který bych chtěl zachovat. Pod podpořím ty, kteří zdůrazní strategický charakter politiky sousedství a na jiném místě zahrnou pozněcí návrhy, které se dotýkají mezinárodního práva, územní teritori, teritoriality a suverénní rozhodování státu. A také pozměňovací návrhy, které poletí, abychom eh, koncepčně rozdělili evropskou politiku sousedství na eh, sever na jih a východ. Já sice chápu eh, tento požadavek, ale budu se snažit zachovat jednotný rámec evropské politiky sousedství a podporovat koncepci větší diferenciace eh, v rámci konkrétních sousedství. Když hovořím o různých úrovních spolupráce v odstavci 5, Potom odkazuji na diferencovaný přístup, který podporuji a táhne se to celou zprávou. A také souhlasím s tím, že bychom se měli jasně zmínit o našem zájmu a nejenom o obecných prioritách, když eh, definujeme eh, cíle evropské politiky sousedství. Dále navrhuji strategičtější a politicky orientovanou politiku. V tomto ohledu eh, volám po e, vytvoření dvou zvláštních vyslanců pro evropskou e, politiku sousedství. Já souhlasím s mnoha kolegy, kteří vyzdvihli potřebu větší soudržnosti e, mezi společnou obranou politikou, bezpečnostní politikou a politikou sousedství. A chtěl bych zdůraznit, že tyto otázky jsou již uvedeny v odstavci 21 pokud si to důkladně pročtete v odstavci 8, když hovoříme o koordinaci mezi dárci, tak eh, jsem použil eh, některé pozměňovací návrhy, které se týkají koordinace investování eh, na jihu a východu středozemní oblasti. Tím se budu ještě blíže zabývat. A dále hovoříme o přetváření této politiky. Většina pozměňovacích návrhů EU eh, sleduje směr své zprávy. S tím nemám příliš mnoho problémů, až na některé pozměňovací návrhy, které zmiňují přístup méně za méně. Já tady nevidím eh, nutnost podpořit takovýto přístup. Co se týče odstavci 13, kdy jde o různou koncepci politiky rozšíření a sousedství a článek 49 smlouvy o fungování Evropské unie, eh, budu trvat na tom, abychom se o obou eh, zmínili v těchto odstavcích. Co se týče té části, která podporuje demokracii, eh, vytvářetí eh, demokracie, tak tady nevidím příliš mnoho problémových návrhů. Většinu z nich eh, zapracují zejména ty, co se týkají svobody a lidských práv a také zapracují ty návrhy, které se týkají prvků dobré zprávy, Eh, evropské politické eh, politiky sousedství. A také se to eh, týká práv žen a dětí. Tato tématika se objevila v mnoha pozměňovacích návrzích k této zprávě. V části, která se týká diferenciace a podmíněnosti, tady také nevidím žádné radikální problémy. V odstavci 18 bych se držel podmíněnosti na základě pokroku v reformních procesech a na základě hodnot EU a na základě přístupu více za více. Potom bezpečnostní dimenze je důležitou součástí této zprávy. Vítám pozměňovací návrhy, které odkaz pracují na terori, boji proti terorismu, organizované zločinnosti, řízení situací eh, krizových a eh, evropských strategií. Dále, co se týče eh, protrahovaných a samozřejmě konfliktů, o tom se také musíme zmínit v samostatných odstavcích. Já bych rád vypustil z této části odkaz na migraci, protože se domnívám, že to je mnohem šíře pojato než otázka bezpečnosti. Raději bych zde nezahrnoval odkazy na specifické mise a operace Evropské unie. Co se týče regionální e, spolupráce a sousedů sousedů, e, obdržel jsem celou řadu dobrých pozměňovacích návrhů a pokusím se je zapracovat do kompromisu. Opět bych se chtěl eh, vyvarovat eh, a uvádění specifických zemí nebo regionů do sousedství. Co se týče odkazu eh, na suverénní volbu partnerských zemí, dobře, tak takovéto uzněcňovací návrhy podpořím. Poslední část se týká cílů a nástrojů této politiky zde bych chtěl identifikovat oblasti priorit Eh, naší angažovanosti. Nechtěl bych být příliš restriktivní v těchto částech ale nechtěl bych způsobovat dojem, že vše je naší prioritou, protože tak to také není. Proto o tom budu ještě eh, zebrubně diskutovat se stínovými zpravodaji a předložím kompromisní pozměňovací návrhy, zejména co se týče článku 31 a 32. Jsem si také vědom toho, že otázka volného pohybu a migrace bude eh, velice eh, citlivá a pokusím se většinu pozměňovacích pozměňovacích návrhů zapracovat do této části. Pane předsedo, ještě jednou bych chtěl poděkovat kolegům za jejich zájem zůstanu v těsném kontaktu s nimi, zejména se stínovými zpravodaji, kde budeme pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích. Měly by být hotové velice brzy a těším se na naši diskuzi a s radostí si vyslechnu vaše připomínky a otázky. A ještě poslední věta vzhledem k tomu, že bylo předloženo 663 pozměňovacích návrhů, je těžké vyhovět každému. Jistě některé z vás zklamu. Chtěl bych vás eh, požádat, abyste ne přicházeli s velice eh, propracovanými nuancemi, hotovými formulacemi, protože eh, pro ně v této zprávě opravdu není místo. Děkuji, pane Kukane. A nyní dám slovo panu Howitovi. Děkuji. V prvé řadě bych se chtěl, eh, eh, bych chtěl omluvit eh, kolegu, který tu nemůže být, ale na místo toho bych chtěl tedy velice ocenit činnost pana zpravodaje. Zhostil se velice dobře své práce a myslím, že se setká s velkou podporou v tomto výboru a v tomto parlamentu z našeho hlediska. Také jsme zjistili, že 663 pozměňovacích eh, návrhů ukazuje opravdu hluboký zájem o tuto eh, zprávu eh, o politice sousedství. A myslím, že je třeba a budeme se těšit na ty pozměňovací návrhy. E, stejně jak e, o tom hovoří pan zpravodaj, mnohé splývají a dotýkají se fundamentálních e, rozdílů. Proto se domníváme, že nás dopředu dostanou ty rozumné kompromis jako solidní základ. Co se týče těch klíčových bodů, eh, o kterém pan Kristo hovořil, které by se měly odrážet v této zprávě a eh, vím, že si jich povšiml pan zpravodaj. My nechci nechceme eh, navrhovat nějaké eh, rozdílné hodnoty. Eh, to, co je dobré pro Evropu, to je také dobré pro sousedící země Evropské unii a můžeme sledovat ty společné zájmy i se zeměmi, které mají e, rozdílné hodnoty, ale chtěli bychom e, se ujistit, abychom to správně pochopili, tyto zájmy a hodnoty. E, nechceme tu vidět žádné rozdíly mezi politikou obranou a bezpečností a politikou sousedství. To by měla být politika, která využije veškerých nástrojů, které Evropská unie má uplatní vůči sousedním eh, zemím a proto tato eh, politika by se, eh, tyto politiky by se neměly od sebe lišit a měli bychom se více zaměřit na některé eh, problémy. Pan eh, Kukan o tom říkal jako migrace ve středozemí. Myslím, že to je velice obtížné to vynechat z této zprávy, ale vy jste to sám vyzvihl, že se tím také budete zabývat a máte tedy naši podporu, když vypracujete spravedlivé kompromisy na toto téma téma ale je třeba se zabývat ty kořenovými příčinami eh, těchto problémů a nejenom eh, tematikou eh, migrace. Dále bychom chtěli zejména zdůraznit viditelnost informací a komunikace Eh, máme dobrou politiku, ale eh, nedovedeme ji vždy velice dobře prodat, prezentovat členské eh, státy a politické strany je E, praktikují vůči sousedním e, státům a my bychom je tedy měli lépe prezentovat a e, zachovat otevřený přístup vůči těm zemím, které to chtějí dosáhnout. A je to velice obtížné, když se hovoří o únavy z rozšíření. Ale tedy to nebyla politika Evropského parlamentu. Musíme k tomu přistupovat realisticky a nepředkládat nějaké návrhy. Musíme eh, k tomu přistupovat eh, citlivě, pokud se tyto státy chtějí vydat cestou k Evropské unii, tak bychom je měli podpořit. A osobně eh, k jednomu pozměňovacímu návrhu já bych chtěl říci, že doufáme, že se jasně vyjádříme v té části o lidských právech to by mělo být naprosto jasně vyjádřeno, že o této otázce nelze vyjednávat. A dále bych chtěl eh, podpořit, že bychom eh, měli eh, lépe postupovat vůči hnutím občanské společnosti, tam, kde dochází k politickému přechodu a pustit se do politického procesu. My jsme o, hovořili o evropských hodnotách a demokracie a velice se snažíme ve vztazích k zemím, jako je třeba Ukrajina. A souhlasím s tím, že v této zprávě bychom neměli k tomu přistupovat podle jednotlivých zemích. Měli bychom se zaměřit na politiku zítřka a jistě Eh, to sledují ve svých pozměňovacích eh, návrzích. Chtěl jsem zaměřit na to, že mnoho lidí v tomto výboru v parlamentu hovoří o důležitosti eh, zahraniční a bezpečnostní politiky a potom zjišťujeme, že se nám nedaří politika v sousedství. Máme tedy velké ambice, ale co to říká pro naši strategickou politickou úvahu. Nechceme hrát druhořadou roli eh, v politice sousedství eh, vůči zemím, které se dostávají do kritické eh, situace. Toto je určitý testem ve vztahu k naší bezpečnostní politice a já doufám, že tyto podněty pomohou v rozpravě během dneška a e, těším se na setkání se stínovými zpravodaji a na e, ty e, kompromisy, které budou kom- konstruktivně vypracovány a my je podpoříme. Děkuji vám. Děkuji, pan Žulit. Děkuji bardzo. Ta skala zainteresowania europejską. Děkuji vám. do té míry, co projevujeme zájem o evropskou politiku sousedství. To je naprosto jasné, když se podíváme na počet předložených pozměňovacích návrhů. Myslím, že to bude definovat budoucí roli Evropské unie, do jaké míry chceme eh, plnit své závazky, eh, pokud eh, jde o zajištění stability i ve svých vlastních zemích, i eh, v sousedních zemích. Děkuji velice za tuto zprávu, pane Kukane. Pro nás je velice důležitým vstupem pro další úvahy a je také velice důležitým zdrojem dalšího uvažování a to se ukazuje v podobě těch pozňovacích návrhů, které snad vyústí v dobré komunikaci kompromisy. Eh, Takto eh, máme skutečný rámec celkové situace. Jistě my se příliš mnoho zaměřujeme na jednotlivé eh, země a to může vést k tomu, že budeme mít nejasný obrázek těch hlavních zásad. Určité aspekty jsou nesmírně důležité. Kdybychom se o nich nezmínili, tak bychom nedefinovali ty důležité cíle. Skupina EKR se zaměřuje na tyto oblasti. Situace na východě, jsme si velice dobře vědomi konfliktu na Ukrajině, eh, vědomi ruské agrese a také eh, potenciálu eskalace tohoto konfliktu Chtěli bychom eh, posílit Ukrajinu, protože se domníváme, že eh, situace eh, na Ukrajině bude rozhodovat o situace v ostatních zemích východně o našich hranic. To byla otázka číslo jedna a dva. Pozměňovací návrh 71. Je to velice obecná zásada, která by se měla objevit v kompromisech. Je to nesmírně důležitá věc. Je velice důležité zaručit suverenitu zemí, které jsou našimi sousedy, našimi partnery. Je to velice důležité pro ně i pro nás. Jde-li o nezávislé rozhodování. A nyní se podívejme na jižní dimenzi politiky sousedství. Zaměřujeme se na spojení mezi stabilitou v zemích, které e, leží na jich od Evropy, jak jaká je tam situace, jaké jsou tam konflikty, e, které e, vedou k velké emigraci do Evropy. Jistě jsou obrovské ekonomické rozdíly mezi severem a jihem a z dlouhodobého hlediska to bude eh, určovat eh, situaci v oblasti emigrace do Evropy. Musíme si přiznat, že ty nedávné eh, problémy byly způsobeny nevyřešenými nevyřešenou problematikou v těchto zemích. Proto by evropská politika sousedství se měla zmiňovat o těchto aspektech, eh, o těchto konfliktech v těchto regionech. A ještě v neposlední řadě O to, o čem eh, hovoříme v pozměňovacím návrhu 323, to je správný přístup eh, k sociálním cílům, cílům sociální odpovědnosti. Tolikrát jsme se zmiňovali o demokracii a dalších věcech, ale já se domnívám, že jedna z největších výzev pro jich eh, bude zajištění svobody náboženských společenství. Pokud má být Evropská unie odpovědná za všechny skupiny, menšiny, eh, skupiny, které se dostanou eh, do eh, složité situace, zranitelné skupiny. Bude to obrovský úkol, ale měli bychom k těmto společenstvím přistupovat jako k zranitelným skupinám. Vyplývá to z našich hodnot, z naší historie a odpovídá to i očekáváním milionů Evropanů, kteří si projevili obavy v tomto ohledu a také učiníme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, aby tyto prvky, tyto aspekty, o kterých jsem hovořil, byly eh, zohledněny v kompromisech. A doufám, že konečný text eh, bude eh, respektovat názory naší skupiny, ale celého parlamentu. Eh, děkuji, chtěl jsem dát slovo eh, panu Estrevičovesovi, ale protože nemáme dost času, tak každý má dvě minuty. <clears throat> Děkuji. Pokusím se být stručný a přesný. Rád bych se dotkl několika otázek otázek obecného významu. Eh, pan Kukan se zhostil velice důležitého úkolu. Týká se to eh, různých oblastí našich sousedů. Je tu různý obla, různý rozsah problémů a týká se to eh, obyvatelstva EU. Měli bychom eh, se vyvarovat tomu, že budeme v každém případě hovořit o diferenciaci a nedělali rozdíly mezi těmito zeměmi. Musíme se dohodnout. Jsou různé a teď se musíme podívat na východ a jich a nemůžeme nemůžeme se snažit je rozehrát proti sobě. Jsou to naši partneři, musíme eh, se zabývat těmito eh, regiony a musíme eh, respektovat některé zásadní rozdíly, které tam již z geografického hlediska existují. Já nebudu přistupovat k tomu pasivně vytváření kapacit při řešení sousedství. Já souhlasím s kolegy, kteří se k tomu vyjádřili a některé e, instituce e, podporují e, více demokracie a a to nás dovede k více myšlenkám, více za více, to bych spíše podpořil, než méně za méně. To by byla má priorita a jak jsme ještě dnes hovořil o tom humanitární pomoc našemu sousedství. K tomu bychom měli přistupovat různě, ne jako humanitární pomoc a politika vůči třetím zemím. Politika sousedství by měla být hnacím motorem a ne pasivní analýzou. Měli bychom respektovat eh, kompetentnost eh, kolegy Kukana a já věřím, že se nám podaří dosáhnout skvělých kompromisů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na své předřečníky. Mikrofon. Děkuji mnohokrát panu Kukanovi za jeho pokus dostat této centrální výzvě nového pojetí politiky sousedství Evropské unie vůči zemím, o nichž hovoříme. Já bych chtěl navázat na to, na naše diskusi o pracovním dokumentu. Pan Kukan ještě jednou popsal že cíle a nástroje evropské politiky sousedství je třeba pojmout nově na základě kritické analýzy současných důsledků, výsledků. A myslím si, že jsme se tady ve výboru všichni zajedno v tom, že je zapotřebí naprosto nově koncipované politiky sousedství jak směrem na východ, tak směrem na jih. Co se týče politického cíle, eh, stále platí, a to je v pracovním dokumentu také možná ne zcela jasně zakotveno v tom návrhu, ale je to tam, že se musí navázat na strategické cíle a politické vize. To tedy znamená, politické vize budou v souvislosti s diferenciací, flexibilitou, rozvíjeny v nej, nejrůznějším směrem ze strany Evropské unie na jedné straně a na druhé straně pro sousední země Evropské unie. A měla by tady být jasná větší vymezenost. A tady se chci zeptat, my jsme se snažili mm, našimi pozměňovacími návrhy jak k politice sousedství na východ, tak směrem na jih, také již leco spodnítit, jak je možné hospodářsky, sociálně, ekologicky a z hlediska lidských práv eh, to všechno jakoby vtisknout do všech zemí, s nimiž provozujeme politiku sousedství, ale které představují tak rozličná etnika. Čili já bych rád věděl, jakým způsobem se nám podaří sem zapracovat tu koherentnost. Nemůžeme jenom říkat politika sousedství jako takové, protože ona má aspekty a dopad na konkrétní zahraniční politiku a na spolupráci v ostatních oblastech. A proto se těším na spolupráci s panem zpravodajem při práci na kompromisním návrhu. A myslím si, že už dal důležitý krok na této cestě. Eh, děkuji, seznam eh, řečníků je uzavřen. Dávám slovo panu Meserikovi. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl začít tím, že vyjádřím, jak jsme vděční panu zpravodaji a blahopřeji mu, protože to byla opravdu velice těžká úloha dát dohromady <clears throat> tolik různých politik. A budu opravdu stručný. Je tu celá řada otázek, kdy naprosto souhlasíme a v některých se ubíráme jiným směrem. Pan kolega Kán to naznačil. Já osobně podporuji myšlenku zvláštních eh, vyslanců, i když někdo s tím třeba eh, na výboru souhlasit nebude. Jsou tu dvě věci, o kterých bych chtěl hovořit. Za prvé zásada více za více. Já souhlasím s tím a my, jakožto politická skupina, jsme se dohodli, že se tento přístup uplatňuje a je to to s podmíněností, jak je to uvedeno v odstavci 18 a to by mohlo eh, postačovat, abychom dosáhli výsledku, ale eh, ta myšlenka méně za méně není destruktivní, je to taková otázka. Pokud te budeme konsistentní v přístupu více za více a pokud někdo ustoupí v otázce lidských práv, tak nebudeme mít jiný nástroj. To je tedy jeden z problémů konsistentnosti. Myslím, že o tom můžeme ještě diskutovat a také to chápeme rozlišování že to je opravdu oprávněné a rozumné, ale jsou tu některé regionální problémy, zejména v případě jižního sousedství eh, v regionu kolem středozemního moře a to je třeba zrevidovat. Zdá se, že je to nyní kompletní eh, katastrofa, jak ta situace vypadá v současnosti. Ausar. Děkuji, nyní má slovo pan Schaffhauser. Děkuji, pane předsedo. Tři zásady pro politiku, eh, které bychom měli více zohlednit. Za prvé svrchovanost. Svrchovanost státu dodržení aky komunitér eh, by neměly jít proti této svrchovanosti, která souvisí se svobodou. A to je strašně důležité, když chceme, aby rozšiřování bylo úspěšné. Když se podíváme na dokument paní Garini, Morgerini, promiňte, podtrhuje, že jsme nedostatečně věnovali pozornost vrchovanosti jednotlivých států a máme tak trochu imperialistickou tendenci. Za druhé, eh, musíme uchovat ty mosty. Já jsem z Alsaska. Alsasko eh, bylo během eh, mnoha let německé a potom zase bylo francouzské pod Ludvíkem 14 a je to část Francie, která je vlastně německá. A to dělá také sílu této oblasti, ale kdybyste chtěli, aby lidi si e, vybrali mezi Francií a Německem, to bylo vlastně příčinou dvou světových válek. E, já si myslím, že zejména východ Ukrajiny, e, kde tedy Stalin je, donutě, je dal do hranic Ukrajiny a protože nerespektoval tyto regiony, je třeba zachovat specificitu těchto regionů. Ve všech našich politikách sousedství musíme odmítat tady tu opozici protiklad mezi východem a západem, protože to už bylo podnětem pro dvě světové války a není třeba, abychom připravovali třetí. Čili přestaňme s tím, abychom tady eh, dávali, zadávali příčinu za válku tím, že budeme eh, vnucovat eh, demokracii. Když se podíváme, tak některé země, které to dělají, nejsou zrovna demokratické a Prostě válčit za demokracii nebo za mír je naprosto totalitární, to, totalitární názor a to musíme jednoznačně odmítnout. To jsou tedy tři body, ke kterým jsem se chtěl vyjádřit. Děkuji vám, drazí kolegové. Děkuji a teď pan Lenkovič. Hvala lepa, kolega eh, Firmuj. Najprije zahvaljujem. Děkuji. Vrlo jasno. Eh, děkuji vám. Eh, já bych chtěl Eh, vám poděkovat za to eh, výborné vysvětlení ze strany Kikona, eh, protože velmi dobře povořil o těch pozměňovacích návrzích, o politice sousedství. Já bych chtěl ale poukázat na harmonogram této zprávy. To už bude v brzké době, protože ta zpráva následuje po samitu v Rize. Zpráva je kritická, ale přesto je pozitivní. Eh, co se týče zemí, eh, které jsou součástí eh, sousedské politiky. Tady se mm, přistupovalo diferencovaně k jednotlivým oblastem. Za druhé, já si myslím, že globální role a sousedské, politiky sousedství je nyní velmi pozorně posuzována a to si myslím, že je důležité a přeju si, aby to bylo na začátku zprávy. Co se týče eh, lidských, eh, co se týče mezinárodního práva a otázky agresí a to, aby se ne, nenarušovaly určité zásady. A potom strategie bezpečnosti, která je revidována až do roku 2016. Zahraniční politika Evropské unie, jak by se to mělo dokončit. A uprostřed bychom se měli eh, sejít a říci si, že něčeho dobrého se dosáhlo v té politice, v té politice rozšiřování. Potom ta hospodářská zpráva, právě ten nástroj, hospodářská zpráva eh, v oblasti sousedství a také stabilní finance v politice sousedství. Tady si myslím, že tady k tomu přispěla kvalita a pozitivní vývoj. A já doufám, že komisář Hahn na konci na konci roku bude moci eh, přijít nějakou lepší strategii. Každopádně děkuji vám a mnoho úspěchů. A nyní pan Pertele. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Myslím, da govorimo o enem... Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nyní hovoříme o nesmírně důležité politické výzve pro celou EU a jsem velice rád, že zpráva pana Kukana odráží změněnou realitu v našem sousedství. Realita je méně romantická než bývala, když jsme zahájili tuto strategickou reflexi na téma, jak rozvíjet své vztahy se sousedními státy. V těchto dnech došlo k destabilizaci, k fragmentaci sousedství a představuje to pro nás opravdu velkou výzvu. Nese to sebou otázky, jak budeme řešit problémy na interní úrovni. Před několika lety jsme chtěli zdůrazňovat své hodnoty a zásady, ale situace se změnila. Nyní hovoříme o diferenciaci a ne o prosazování svých zásad a hodnot. Když se podíváme na zprávu pana Kukana, tak se domníváme, že je to dokument, eh, který se eh, týká podpory našich eh, hodnot, jak je to jenom možné za současných okolností, ale také jde o diferenciaci situaci. Musíme si uvědomit, že celá řada zemí v našem sousedství jsou země, které svůj přechod k demokracii ještě nedokončily. Byl bych rád, kdybychom se zde více zaměřili na klíčové a pragmatické prvky řádné zprávy. Máme celou řadu problémů se svými sousedy, protože eh, tam eh, řádná zpráva ještě nezakotvila ten přechod k demokracii tam nebyl ještě dokončen. Uvítám, kdo bude chtět s námi spolupracovat, ať to jsou partneři uvnitř nebo mimo. Děkuji. Děkuji, já si nyní vezmu slovo. Já bych chtěl poděkovat panu Kukanovi, ale já si myslím, že to sousedství na jehu si myslím, že se na to poněkud eh, zapomíná v případě konkrétních situací, které si myslíme, Eh, že by měly mít větší význam. A proč? Protože eh, nemůžeme eh, zapomenout na ty nespravedlnosti, které zažívají palestinci či obyvatelé v oblasti Sahary, nebo to, že se rozložil úplně státní systém v Sýrii a v Líbii. Proto my jsme přišli s několika pozměvacími návrhy a poukážu na několik z nich. My si myslíme, že je zcela zásadní, abychom měli udržitelnost Eh, regionu a také vztahy s Arabskou republikou Sýrie. A to, jak eh, na tom pracuje eh, Stefan Damastura, ten vyslanec OSN, a potom, co se stalo v Palmyře, tak nemůžeme tak to dále pokračovat, že nemůžeme dovolovat, aby určité země se vměšovaly a aby vyzbrojovaly určité aktéry. Zahraniční politika my jsme byli svědky toho, jak se eh, docházelo k vněšování v Sýrii, v Iráku a eh, musíme poukázat prstem na negativní úlohu Spojených států v, arabské, v Saudské Arábii, v Kataru, v Turecku a tak dále. Ale Palestina je zcela kříž, eh, klíčová pro to, abychom měli stabilitu v regionu. A také, co se mě týká, Španělsko musíme ukončit okupaci Eh, západní Sahary a musíme volat po tom, aby se eh, polisa, eh, polisarská fronta sešla a dohodla s Marokem. A nyní dám slovo Miamu. Eh, já bych chtěl zopakovat to, co jsem eh, řekl už panu Kukanovi, eh, co se týče té zprávy. Já si myslím, že v těch základních liních souhlasíme. Já bych chtěl mu poděkovat za toto vysvětlení. Je tam více než 600 návrhů, bude mít hodně práce, ale on je velice zkušený a odhodlaný, takže určitě ta zpráva eh, dospěje k dobrému konci. Já bych chtěl eh, poukázat na dvě věci. Za prvé, a zde souhlasím s panem zpravodajem v tom, že potřebujeme jednotnou politiku sousedstvím. Potřebujeme dvě dimenze ale nemůžeme stanovit tak, jak někteří chtějí, eh, odlišné politiky sousedství podle toho, co je to země. Eh, článek 8. Eh, sousedství, tam jsou dvě dimenze, ale jak říkám, ne odlišné politiky sousedství podle toho, jestli je někdo na východě či na jihu. Samozřejmě může, musíme to diferencovat na základě zemí, to je potřeba. Musíme to odlišit, musíme mít opatření, která budou na míru, jak řekl pan Kukan, Taylor Made, Musí to být tedy na míru, uvědomit si, jaká je skutečná situace v terénu a potřeby jednotlivých zemí. A musí to být s nimi dohodnuté, nemůžeme jim nic ukládat ani mít nějaké abstraktní politiky. Musíme mít eh, realistické politiky, žádné chiméry, nemůžeme jim nic ukládat. A musíme vždycky si vyslechnout ty východní země a země Středozemního moře. A proto je důležité ta schůze v Barceloně, která byla eh, v Dubnu a e, bylo by dobré, aby se tato schůze konala e, každoročně a ne jednou za 8 let tak jako tentokrát. A potom je tady další aspekt, e, význam bezpečnosti. Pan Kukan o tom hovořil, je to aspekt, který nemůžeme opomenout v politice sousedství, ani nemůžeme zapomenout na migraci. Pan Kukan musí toto zapracovat, tady tento problém, ty migrační toky, potřeba je, aby toto bylo nějak řízeno aby to bylo eh, rozumné, také otázka spolupráce, rozvojové spolupráce je důležité, aby ty migrační toky byly eh, řízené a aby tam nedocházelo k nějakým eh, tokům, které by byly ohrožením pro bezpečnost. A zde si myslím, že je potřeba toto zapracovat, tedy otázka těch migračních toků, a aby spolupracovali obě, oba dva břehy Středozemního moře a také na východě. A já si myslím, že je dobré, že se tam hovoří víc eh, za víc, eh, protože politika sousedství je politika pobídek a ne politika sankcí. Proto si myslím, že je velmi dobrá ta myšlenka více za více a pomáhá se zemím v těch reformách, protože tam jsou zohledněny naše zájmy a jejich pokroky a jejich potřeby. Eh, děkuji vám a tímto ukončujeme rozpravu a nyní dáme slovo panu Kukanovi. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný. Chtěl bych poděkovat zástupcům politických skupin i jednotlivým poslancům, kteří vystoupili v této diskuzi. Mě především povzbudila ta skutečnost, že vidím, že každý chce pozitivním způsobem přispět k tomu, abychom měli dobrou zprávu, která bude co nejvíce odrážet atmosféru v Evropském parlamentu a jeho odhodlanost, abychom měli ko- dobrou koordinovanou evropskou politiku sousedství. Jak jsem se již o tom zmiňoval úvodem, v důsledku skutečnosti, že bylo předloženo tolik pozměňovacích návrhů, bude velice těžké zapracovat všechny do pozměňovacích kompromisních názorů. Někteří se již vyjádřili v tom smyslu, že si přejí více diskuzí, budeme o tom více diskuzí diskutovat, až budeme připravovat kompromisy spolu s stínovými zpravodaji, svolám individuální schůzky abychom hledali schodu, snad ty kontroverze nebudou příliš velké, prostě o tom potřebujeme více diskutovat, ale někdy bude obtížné být vstříc, řekl jsem již úvodem, že to bude velice obtížné, pokud začneme provádět analýzu a detailů politické situace v jedné zemi, potom bude nesmírně složité dosáhnout něčeho, co by vedlo eh, k ucelené zprávě. Ještě jednou děkuji a prosím o pochopení a těším se na aktivní diskuzi, abychom dosáhli co největší schody na této zprávě, protože se domnívám, že je opravdu velice důležitá pro Evropský parlament, pro nás, pro všechny. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kukane. Chtěl bych připomenout, že budeme hlasovat na mimořádném zasedání ve Štrasburku 11. června. A nyní ta další schůze bude neveřejná, takže máte eh, dvě, tři minuty. Ti, kteří zde nemůžete být, prosím opustte místnost.